So, ich bitte alle Kollegen Platz zu nehmen. Prosím, posaďte se, připravte si hlasovací karty. Zaveďte tu kartu do příslušného přístroje. So, bevor wir, bevor wir starten. Než začneme, rád bych přivítal skupinu hostů pozvaných paní Grostet, kteří eh, účastnit hlasování eh, z regionu Ron Alps a kromě toho je tu i skupina pana kolegy Richarda Zebera z Tyrolska eh, for Albeck. Takže srdečně vítejte, jsme rádi, že jste mezi námi. A nyní tady začneme hlasovat. Doufám, že máte všichni připraveny svoje hlasovací karty. První zpráva na pořadu dne je eh, zpráva pana Olského, akustický tlak motorových vozidel. Hlasujeme, hlasování je zahájeno. U zelených je jeden hlas navíc. Jeden zelený je navíc. Ano, hlasování je u konce. Zpráva je přijata. 45 hlasů pro, 11 proti, 1 hlas se zdržel. Pokračujeme dál. Pane Úský. Thank you, Chairman. Just, uh, just... Děkuji. Pane předsedo, chtěl bych poděkovat všem stínovým zpravodajům. Byla to obtížná zpráva. Také bych rád poděkoval zástupci komise, rady. Trvalo to možná trošku déle, než jsme dospěli k dohodě, nicméně myslím, že se nám podařilo dosáhnout dobrého kompromisu. Děkuji, my všichni víme, proč to trvalo tak dlouho a budeme pokračovat dalšími zprávami. Nejprve je to zpráva paní Gardíny. A začneme pozměňovacím návrhem číslo 4. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato 21. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Raději to prověříme elektronicky. 21. Hlasujeme elektronicky. Hlasování je zahájeno. Hlasovali všichni. Hlasování je u konce. Přijato 5. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato 6. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato 22. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato 7. První část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Druhá část. 16, eh, kdo je pro, společně se 16, kdo je pro, proti, zamítnuto. 23 a 33 společné hlasování. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel přijato? 24. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Podle mě je to přijato, ale raději to elektronicky prověříme, takže hlasujeme o 24. Hlasovali všichni. Hlasování je u konce. A je to přijato. 8, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 9, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 25, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 10, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 26, kdo je pro? Kdo je proti? zdrželi se, myslím si, že to nebylo jasné. Takže o 26 se budeme hlasovat elektronicky, abychom to prověřili. 26. Hlasovali všichni. Hlasování je u konce. SAD. A teď už je to v pořádku. 41 pro, 19 proti, je to přijato. 12. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 27. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 13. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 28. Pro? Proti? Zdrželi se přijato. 14. Pro? Proti? Zdrželi se přijato. 29. Pro? Proti? zdrželi se přijato 30, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato 31 pro, proti, zdrželi se přijato 32 pro, proti, zdrželi se přijato 15 pro, proti, zdrželi se přijato 17 pro, proti, zdrželi se přijato 1 pro, proti, zdrželi se přijato 18 pro, proti, zdrželi se přijato 2 pro, proti, zdrželi se přijato 19 pro, proti, zdrželi se přijato a tím se dostáváme k závěrečnému hlasování elektronicky. Eh, hlasování je zahájeno, hlasovali všichni. Hlasování je u konce. 54 pro, nikdo proti, čtyři se zdrželi. Takže blahopřejeme paní uh, eh, Gardíny. A pokračujeme dál. Pokračujeme dál právou paní Antonesku a začneme sedmnáctkou. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 18. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Není to jasné, takže to elektronicky prověříme. 18. Prověřujeme elektronicky. Hlasovali všichni, hlasování o konce. Je to zamítnuto. 19. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se, musíme to elektronicky prověřit, takže 19. elektronické hlasování. Hlasovali všichni? Hlasování je u konce. Přijato. 20. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 21. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 22. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se, není to jasné, takže 22 ale prověřujeme. Elektronické hlasování je zahájeno, hlasovali všichni. Hlasování je u konce. A je to přijato. 23, kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato 2 a 4 a 20. Identické návrhy, kdo je pro? Proti? Zdržel se Přijato 3 a 25. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Já si myslím, že je to přijato, ale raději to prověříme elektronicky. Takže 3 a 25. Elektronické hlasování. Hlasovali všichni hlasování u konce. Přijato 4 a 26. Společně. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. 27 pro, proti, zamítnuto. 28 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 29 pro, proti, zamítnuto. 30 pro, proti, zdrželi se přijato. 31 a 5, identické návrhy 5, pro, pro, proti, eh, teď 6 a 32, identické pro, proti, zdrželi se přijato 7 a 33, identické návrhy pro, proti, zdrželi se přijato 34, pro, proti, zdrželi se zamítnuto 35 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 36 pro, proti, zdrželi se, není to jasné, takže eh, zkontrolujeme 36 elektronické eh, hlasování zahájeno, hlasovali všichni zahaj, eh, hlasování u konce a je to zamítnuto. 37, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 38 a 8, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato 9 a 39, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 10 a 40, kdo je pro? Proti, zdrželi se, není to jasné, takže prověříme 10 a 40 elektronicky. Hlasovali všichni, hlasování je u konce a je to přijato. 41 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 42 pro, proti, zdrželi se přijato, 43 pro, proti, zdrželi se přijato. 44 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 45 pro. Takže 44 budeme eh, kontrolovat. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Hlasování je u konce. A je to zamítnuto. 45 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 46 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 47 pro, proti, zdrželi se, je to přijato, 48 pro, proti, zdrželi se, Není to jasné, takže to prověříme elektronicky. 48, zahajuji hlasování, hlasovali všichni. Hlasování je u konce a je to přijato. 49. Kdo je pro? Kdo je proti? Eh, zamítnuto. A tím se dostáváme k jedničce. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 11 pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 12 to odpadá. A eh, nyní 13 pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 14 pro? proti, zdrželi se, není to jasné, takže zkontrolujeme elektronicky eh, třináctku pro hlasovali všichni, eh, hlasování o konce a je to zamítnuto. 15, kdo je pro? Proti, zdrželi se zamítnuto 16, Musíme o tom hlasovat? Ne, nemusíme. A tím se tedy dostáváme k závěrečnému hlasování o zmíněném návrhu. Elektronické hlasování, zahajuji ho. Pokud hlasovali všichni, tak ho ukončuji a je to přijato. Jeden hlas proti, všichni, všichni ostatní pro. A nyní tedy závěrečné hlasování. Hlasovali všichni. Hlasovali všichni, opakuji. Hlasování u konce. A je to přijato. A nyní se ptám, jestli uh, si přijete hlasovat o uh, článku 70, to znamená udělení mandátu. Paní Antonesku, ano, paní Antonesku váhavě kývá hlavou, to znamená, že potřebujeme 36 kolegů, kteří budou hlasovat, hla, tak abychom mohli udělit uh, mandát. Hlasovali všichni, hlasování Dva hlasovat nechtějí. Kdo to je? Hlasování je u konce. 60 pro, 3 proti. To tedy znamená, že můžeme paní kolegyni poblahopřát a popřát jí mnoho štěstí při vyjednávání. So, jetzt geht's weiter. Jedeme dál. Nyní budeme hlasovat o e, zprávě o medu, ale musíme mít při této příležitosti trochu trpělivosti, protože ten hlasovací seznam je velmi komplikovaný, to znamená, že budeme muset občas kontrolovat, jak jsme hlasovali. Prosím tady všechny o to, aby se plně soustředili a začínáme návrhem 37, 38, 60. Unblock. Kdo je pro? Proti? Není to jednoznačné, takže to elektronicky prověříme. Hlasování zahajuji. Hlasovali všichni. Hlasování u konce. A je to zamítnuto. 45. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 39 a 40. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se, není to jasné, takže zkontrolujeme elektronicky 39 a 40 elektronické hlasování. Hlasovali všichni? Hlasování u konce. Je to přijato. Wir können weitermachen. Můžeme pokračovat, museli jsme si tu něco prověřit. Jedeme dál a následuje pozměňovací návrh 46. 46. Pro, proti, zdrželi se. Elektronicky to prověříme. Pozměňovací návrh 46 hlasujeme. Hlasovali všichni, takže hlasování končím. Přijato. Takže 43. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 49. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. 50. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 44. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Eh, konsolidovaný návrh 1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. A nyní budeme pokračovat dál návrhem 61, 62 a Agri 7. 61, 62 Agri 7. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 63. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 9. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se, není to jasné, takže to prověříme elektronicky. Elektronické ověření návrhu 9. Hlasovali všichni, hlasování končí a je to přijato. A nyní tady pokračujeme 25. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 21. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se, je to zamítnuto. Ale prověříme to. Prověříme elektronicky 21. Hlasovali všichni? Hlasování končí. A je to přijato. Dobře, že jsme to prověřili. 22. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se, není to jasné, takže budeme opět hlasovat elektronický pozměňovací návrh 22. Hlasovali všichni, hlasování je u konce a je to přijato. 26. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 34. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 35. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 17. Kdo je pro? proti, zdrželi se přijato. Další pozměňovací návrh je návrh 19. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Nyní prověříme eh, na návrh Chrise Davise 19. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, hlasování je u konce. A je to zamítnuto. 36, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 23, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Možná, že bychom mohli eh, vytáhnout rolety protože když trochu svítí slunce, nemusíme si svítit. 24. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Nyní Nyní můžeme přímo přejít k prvnímu závěrečnému hlasování, protože všechno ostatní eh, odpadá a budeme tady elektronicky hlasovat. Závěrečné hlasování o pozměněném návrhu zprávy. První závěrečné hlasování. Hlasovali všichni. Hlasování končí. 47 pro, 17 proti. Takže teď druhé závěrečné hlasování. Hlasovali všichni. Hlasování končí. 47 pro, 15 proti a je to přijato. A nyní bych se chtěl zeptat paní zpravodajky, paní Gerling. Chcete uh, požádat o udělení mandátu? Pokud ano, odpovězte ano. No, I'm, I'm not asking. Děkuji. Ne, já nežádám o mandát. Frau Görling, Frau Görling fragt nicht um Paní Görling eh, o mandát nežádá, není to ani nikdo další, kdo by chtěl přidělit mandát, to znamená, že tím toto hlasování ukončíme a budeme pokračovat dál. Blahopřejeme paní zpravodajce a posouváme se dál. Mit dem Bericht von... Máme tu zprávu pana Davise. Možná, že bude nejlepší, když eh, ti, kteří chtějí sál opustit, eh, opustí ten sál co možná eh, nejvíce potichu, tak abychom mohli v klidu hlasovat. Konsolidovaný návrh číslo jedna. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 25. Přeje si někdo elektronické prověření? Dobře, takže 25. Kdo je pro? Proti? Eh, budeme o tom hlasovat elektronicky, protože to není jasné. Takže 25 kontrolujeme elektronicky. Hlasovali všichni, hlasování je u konce a je to přijato. Konsolidovaný návrh číslo 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? EPP nahlasovala. Takže prověřujeme konsolidovaný návrh číslo 2. Hlasovali všichni. Hlasování je u konce a je to přijato. 37. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, není to jasné, takže to zkontrolujeme elektronicky. 37 eh, elektronické hlasování. Hlasovali všichni? Pokud ano, tak hlasování končím a je to přijato. 38, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 39. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Konsolidovaný návrh číslo 4. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Konsolidovaný návrh číslo 3. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Je to také přijato. A pokračujeme dál. 45. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se, není to jasné, takže eh, to pro jistotu ověříme. 45 elektronické hlasování. Hlasovali všichni, hlasování je u konce a je to přijato. Pokračujeme dál konsolidovaným návrhem číslo 7. Kdo je pro? Kdo je proti? Zelení mají většinu, mají čtyři hlasy proti. Musíme tedy elektronicky prověřit konsolidovaný návrh číslo 7. Hlasovali všichni? Hlasování je u konce. A je to přijato. 54. Kdo je pro? Proti? zdržel se, zamítnuto. Konsolidovaný návrh číslo 5, kdo je pro, proti, prověříme pětku elektronicky, takže elektronické prověření pětky. Hlasovali všichni? Hlasování je o konce. A je to přijato. 63. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. A nyní pokračujeme konsolidovaným návrhem číslo 6. Kdo je pro? Proti? Zkontrolujeme šestku. Konsolidovaný návrh 6. Hlasovali všichni. Hlasování je u konce. je to přijato. Nyní 77, eh, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 79, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 80, kdo je pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto. 82, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 8, 80, 78, pardon, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 81, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 83, mm, návrh pana zpravodaje, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 84, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 85 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 86, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Ale raději to prověříme. 86 kontrolujeme. Hlasovali všichni. Hlasování u konce. Přijato. 87, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 88. Prověříme tedy 87 elektronicky. Hlasovali všichni. Hlasování u konce. 88. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Konsolidovaný návrh 8. Kdo je pro? Proti? zdrželi se přijato. 94, eh, kdo je pro, proti, zdrželi se, eh, zamítnuto 10, konsolidovaný 10, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 97, kdo je pro, proti, zamítnuto. Konsolidovaný návrh 11, kdo je pro, Dobře, takže 97. prověříme. Elektronické hlasování je zahájeno. Hlasovali všichni. Hlasování skončilo. Bez komentáře. A nyní tedy konsolidovaný návrh 11. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Konsolidovaný návrh 14. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Dobře. A nyní konsolidovaný 12. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Je to zamítnuto, ale raději to prověříme. Takže kontrolujeme elektronicky konsolidovaný návrh číslo 12. Omlouvám se, 12, 12, konsolidovaný návrh číslo 12. Hlasovali všichni, hlasování je u konce. Ist angenommen. A je to přijato. Přijato. 13. Konsolidovaný návrh 13. kde je pro? Proti? Přijato. 118, 119. Identické návrhy. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 120. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 121. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 122. Chcete to zkontrolovat? Dobře, takže 122. Hlasovali všichni, hlasování u konce. A je to zamítnuto. 122. Kdo je pro? Proti? Je to přijato. 123 a 124. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 126. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 128. Kdo je pro? proti, zdrželi se zamítnuto 125, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto 127, to odpadá 129 a 130 na jednou, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se zamítnuto 132, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Není to jasné, takže budeme elektronicky hlasovat o 132. Prověříme to elektronicky. Hlasovali všichni? Hlasování končí a je to zamítnuto. 133. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Není to jasné, takže budeme hlasovat elektronicky. 133 elektronicky kontrolujeme. Hlasovali všichni, hlasování končí. A je to zamítnuto. 138. Eh, Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 135. Kdo je pro? Proti? Není to jasné, takže elektronická kontrola 135. Hlasování je zahájeno. Hlasovali všichni. Hlasování končí. Je to přijato. 136. Kdo je pro? 136. Kdo je pro? Proti? Není to jasné, takže budeme hlasovat elektronicky. Hlasování je zahájeno. Hlasovali všichni, hlasování končí. Přijato. 137, kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Konsolidovaný návrh 15, kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. 140, kdo je pro? Proti? zdržel se zamítnuto. Jedna, kdo je pro, proti, zdrželi se, není to jasné, takže o jedničce budeme hlasovat elektronicky. Hlasovali všichni, hlasování je u konce. A je to zamítnuto 16. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato 5. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto. šest kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. sedm pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. osm pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. devět pro, proti, zdrželi se a není to jasné, takže budeme hlasovat elektronicky o devítce. Hlasovali všichni? Devět. Prověřujeme elektronicky. Hlasovali všichni, hlasování je u konce. Je to přijato. 10 pro, proti, zdrželi se přijato 11 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 9 pro, proti, zdrželi se, přijato, 13 pro, proti, zdrželi se, přijato, 14 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 15 pro, proti, zdrželi se, přijato, 16 pro, proti, zdrželi se, přijato, tím se dostáváme eh, k úvodnímu stanovení 10, tre, kde je pro, proti, zdržel se, zamítnuto, eh, D, tre, kdo je pro, eh, takže úvodní ustanovení C, tre raději zkontrolujeme. Hlasování je u konce a je to zamítnuto. Úvodní ustanovení D. ITRE. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Eh, úvodní ustanovení E. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Odstavec 2. ITRE. Kdo je pro? Proti? Přijato. Konsolidovaný návrh 17. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 6. Pro? proti, zdrželi se, přijato. 8 pro, proti, zamítnuto, 9 pro, proti, přijato, 10 pro, proti, zamítnuto, 11 pro, zkontrolujeme to. Eh, hlasovali všichni, hlasování končím. A je to zamítnuto. 11. ITRE pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 16. ITRE pro, proti, zdrželi se přijato. 18. ITRE pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Přijato, dobře, takže 18 zkontrolujeme elektronicky. Hlasovali všichni? Hlasování je u konce. Je to přijato. 20. ITRE, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto? A tím se dostáváme k závěrečnému elektronickému hlasování, které zahajuji. Hlasovali všichni? Hlasování je u konce. 51 pro, 12 proti, jeden poslanec nebo poslankyně se zdrželi, to znamená, že je to přijato. Eh, blahopřejeme eh, Chrisu Davisovi, ale nemůžeme mu dělit mandát. Thank you, the shadow rapporteurs. Děkuji zpravodajům za jejich příspěvek ke konsolidovaným pozměňovacím návrhům, které zásadně zlepšily mé původní znění. Nyní si myslím, že jsme jasně řekli komisi, co si o to myslíme a doufám, že to povede k opatřením, která povedou k této technologii, která zásadně sníží emise CO2 do atmosféry. Děkuji. Budeme pokračovat. Nyní nás čeká zpráva pana Vittoria Prudyho. Začneme kompromisním návrhem číslo 1 pro, proti, zdrželi se, přijato. Nyní 55 pro, proti, Alde nehlasuje, nevím proč. Kolegyně říká, že je to nuda, 55 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 2 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 3 pro, proti, zdrželi se, přijato. A pokračujeme dále. Konsolidovaný návrh 4a, kdo je pro? Ověříme to elektronicky. 4A. 4A, prosím, konsolidovaný pozměvací návrh. Je to na straně 7. Máte odhlasováno? Uzavírám hlasování. Přijato. 4b je tedy bezpředmětný a dostáváme se dále na straně 10, 148, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se. To nebylo úplně jasné, takže si to ověříme elektronicky. Máte odhlasováno? Uzavírám hlasování. Přijato. Konsolidovaná pětka pro, proti, zdrželi se přijato. Pokračujeme dále. Kompromis 6 pro, proti, zdrželi se přijato. Nyní nás čeká kompromis 7 pro, proti, zdrželi se přijato. 144 pro, proti, přijato. 149 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 8, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 9 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 10 pro, proti, zdrželi se, přijato. Ample 4, kdo je pro? Proti. Zdrželi se přijato. Ample 5 pro proti, zdrželi se přijato, Ample 12 pro, proti, zdrželi se přijato. 1 pro, proti, zdrželi se přijato, 2 pro, proti, zdrželi se přijato, 5 pro, proti, zdrželi se přijato, 4 pro, proti, zdrželi se přijato, 6 pro, proti, zdrželi se přijato, 7 pro, proti, zdrželi se přijato, ampl 1 pro, proti, zdrželi se přijato, ampl 2 pro, proti, zdrželi se přijato, kompromis 11 pro, proti, zdrželi se přijato. od více nebudeme hlasovat, takže kompromis 12 pro, proti, zdrželi se přijato. 20 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 21 pro, proti, zdrželi se přijato. Budeme hlasovat o část 22 pro, proti, zdrželi se přijato. 23 pro, proti, zdrželi se přijato. 26 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis 13 pro, proti, zdrželi se přijato. Tak závěrečné hlasování elektronicky. Zahajuji hlasování. Máte odhlasováno? Uzavírám hlasování. 60 pro, 1 proti, takže to bylo přijato. Blahopřejeme panu pro demo. Vittorio, prosím. Děkuji, já jsem chtěl jenom poděkovat kolegům a kolegyním za podporu. Především jsem chtěl poděkovat svému týmu. Musím říci, že to bylo velice složité, museli jsme do toho vložit spoustu práce a dosáhli jsme dobrého výsledku, takže ještě jednou děkuji. Dank. Také děkuji a budeme pokračovat. Nyní nás čeká zpráva paní Pilar Ayuso. Gut, es geht los mit Imco. Začneme. Imko 1 pro, proti, zdrželi se přijato. Regi 6 pro, proti, zdrželi se přijato, Regi 7 pro, proti, zdrželi se přijato, kompromis 1 pro, proti, zdrželi se přijato, FEM 8 pro, proti, zdrželi se. To nebylo úplně jasné. Ověříme elektronicky osmičku Zahajuji hlasování, máte odhlasováno, uzavírám hlasování a bylo to přijato. Devítka pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis dvě pro, proti, zdrželi se, přijato. FEM 16 pro, proti, zdrželi se, přijato. Regi 13 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 3 pro, proti, zdrželi se, přijato. 59 pro, proti, zdrželi se. Jeden kolega hlasoval, zdá se. Takže ještě jednou, 59 pro, proti, zdrželi se, přijato. Nyní kompromis 4, kde je pro, proti, zdrželi se, přijato. Na straně číslo 3 Kompromis 5 pro, proti, zdrželi se přijato. 68 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 6 pro, proti, zdrželi se přijato. 18 FEM pro, proti, zdrželi se to nebylo úplně jasné, budeme hlasovat elektronicky. FAM 18, elektronicky ověřeno, máte odhlasováno. Uzavírám hlasování a bylo to zamítnuto. FAM 13, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Sedmdesát čtyři pro, proti, zdrželi se. To nebylo úplně jasné, takže to ověříme. Pozměňovací návrh 74. Má to dohlasováno? Uzavírám hlasování. Zamítnuto. 75 pro, proti, zdrželi se. Přijato 77 pro, proti, zdrželi se. Přijato. Imko. To je bezpředmětné, takže 76. První část pro, také bezpředmětné vlastně jenom druhá část. Budeme hlasovat 86 76. druhé části pro, proti, zdrželi se, přijato. FAM 2 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. FAM 3 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 7 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 8 pro, proti, zdrželi se přijato, 85 pro, proti, zdrželi se přijato, 86 pro, proti, zdrželi se přijato, FAM 5 pro, proti, zdrželi se přijato, 87 pro, proti, zdrželi se přijato, 88 pro, proti, zdrželi se přijato, 89 pro, proti zdrželi se přijato, 91 pro, proti zdrželi se přijato, 92 pro, proti zdrželi se přijato, IMKO 2 pro, proti zdrželi se zamítnuto, 93 pro, proti zdrželi se přijato. A nyní A9 pro, proti, aha, pardon, ještě FEM 1 pro, proti, zdrželi se přijato. 96 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 9 pro, proti, zdrželi se přijato. 97 pro, proti, zdrželi se přijato. 98 pro, proti, zdrželi se přijato. 101 pro, proti, zdrželi se přijato. 99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 Konsolidovaný B pro, proti, zdrželi se přijato. IMKO 3 pro, proti, zdrželi se. To nebylo úplně jasné, takže to ověříme elektronicky. Hlasovali všichni. Uzavírám hlasování. Bylo to přijato. 120 pro, proti zdrželi se přijato, 121 pro, ten je bezpředmětný, pardon. 122 pro, proti, přijato. 123 pro, 124 pro, proti, zdrželi se přijato. IMCO 10 pro, proti, zdrželi se přijato. 125 je bezpředmětný, FAM 4 pro, proti, zdrželi se přijato, FAM 6 pro, proti zdrželi se přijato, IMKO 14 pro, proti zdrželi se přijato. 126 je bezpředmětné, IMKO 12 také. Pokračujeme dále. FAM 7 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. FAM 12 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. FAM 14 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. FAM 20 pro, proti, zdrželi se, přijato. Regi 3 je bezpředmětný, přecházíme k úvodním ustanovením a dvojka pro, proti, zdrželi se, přijato, tři pro, proti, zdrželi se přijato, 4 a 5 pro, proti, zdrželi se přijato, 6 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 10 pro, proti, zdrželi se přijato, 11 pro, proti, zdrželi se přijato, 12 pro, proti,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 Kompromis 11, kdo proti, zdrželi se přijato. 22 pro, proti, zdrželi se přijato. Tím se dostáváme k 25 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 12 pro, proti, zdrželi se přijato. 32 pro, proti, zdrželi se to nebylo úplně jasné, 32 ověříme elektronicky. Máte odhlasováno? Uzavírám hlasování. Bylo to přijato. Konsolidovaný A. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 40 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Kompromis 13 pro. Proti zdrželi se přijato, 47 pro, proti, zdrželi se přijato, 48 pro, proti, zdrželi se přijato, kompromis 14 pro, proti, zdrželi se přijato, 51 pro, proti, zdrželi se to nebylo úplně jasné, takže si to ověříme elektronicky. Máte odhlasováno? Uzavírám hlasování. To bylo jasně zamítnuto. Takže tím se dostáváme k elektronickému závěrečnému hlasování, které tímto zahajuji. Máte odhlasováno? Uzavírám. pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel, blahopřeji. So, weiter geht's mit dem Bericht der Kollegin. Budeme pokračovat dál. Je to zpráva kolegyně Esther de Lange. Takže hlasujeme. Nebylo to jasné, budeme to ověřovat elektronicky, ještě 43. Budeme hlasovat ještě jednou elektronicky. Všichni jste hlasovali. Končím hlasování. Dvacet sedm pro, 33 proti, zamítnuto, konsolidovaný. Pro, proti, přijato. 49, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se držel hlasování? Nebylo to úplně jasné. Budeme hlasovat o 49 elektronicky. Všichni jste hlasovali? Končím hlasování. Bylo to zamítnuto. Dále kompromis 4. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel hlasování? Přijato. 54. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Agri 5, kde pro? Proti. Zdrželi se přijato. Kompromis 5, kde pro? Proti. Zdrželi se přijato. Někdo tady možná telefonuje nebo neustále vyrušuje. Kompromis 6 pro, Proti? Kdo se držel hlasování? Přijato. Návrh 63. Kdo je pro? Proti? drželi se? Zamítnuto. 64. Kdo je pro? Proti? drželi se? Zamítnuto. Návrh 65. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Návrh 66. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 67, kde pro? Proti. Zdrželi se přijato. 68, kde pro? Proti. Zdrželi se přijato. Agri 1, druhá část pro? Proti. Zdrželi se přijato. Agri 2, kde pro? Proti. Zdrželi se přijato. 69, kde pro? To je bezpředmětné, takže 71, kde pro? Proti. Zdrželi se to nebylo úplně jasné, budeme hlasovat elektronicky. Je to 70. Jednička. všichni hlasovali, končím hlasování. Bylo to zamítnuto. 72. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 74. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 75. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Nebylo to jasné, takže hlasujeme. Hlasovali všichni, končím hlasování. Bylo to přijato 30 pro, 28 proti. Přijato 77, kde pro? Proti. Zdrželi se přijato 70, kde pro? Proti. Zdrželi se přijato 78, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Imko 6, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 79, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 80, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Není to jasné. Hlasujeme Elektronicky o 80 se všichni hlasovali. Končím hlasování. Bylo to zamítnuto. 81 pro. Proti zdrželi se přijato. 82 kde pro. Proti zdrželi se přijato. 83 kde pro. Proti zdrželi se přijato. 84 pro. Proti přijato. 85 kde pro. Proti zdrželi se, zamítnuto. kde 16 a 6 nemusíme hlasovat, takže 86, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. 87, kdo je pro? Proti, není to jasné. Elektronicky hlasujeme o 87, všichni hlasovali. Končím hlasování. Zamítnuto. 88 bude pro, proti, zamítnuto. 89 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 90 pro, proti, zdrželi se, přijato. 92 pro, proti, zamítnuto. 93 pro, proti, zdrželi se, přijato. 94 pro, první část, kde pro, proti, zdrželi se, není to jasné, hlasujeme elektronicky, můžete hlasovat. Hlasovali jste všichni? Zahajuji hlasování. To přijato, nyní druhá část, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 95, kde pro, proti, zdrželi se, přijato, 96 pro, proti, zdrželi se, přijato, 97 jde pro, proti, zdrželi se, přijato, 98 pro, proti, zdrželi se, přijato, ústní pozměňovací návrh 1, kde pro, kdo je proti? Přijato. Nyní konsolidovaný návrh 7, kde pro? Proti, zdrželi se, přijato. 107, kde pro? Proti, zdrželi se, není to úplně jasné. Hlasujeme elektronicky. 107. Hlasuj, prosím, hlasujte. Jasně zamítnuto. 101. kde pro? proti, zdrželi se. Také to není úplně jasné. Hlasujeme elektronicky 101. Končím hlasování. Přijato. 112, kdo je pro? Proti. Přijato. 113, kdo je pro? Proti. Zdrželi se přijato 114 pro. Ještě 113 elektronicky na přání s kontrolami. Hlasujte prosím. Končím hlasování. Přijato. 114. Kde pro? Proti. Drželi se zamítnuto. 115. Kde pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. 116 pro, proti, přijato. Kompromis 8, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Imko 1, kdo je pro? A nebo to vlastně odpadá. Takže návrh 121, kdo je pro? Proti? Přijato. 122, kde pro? Proti. Přijato. Agri 7. O tom vlastně nehlasujeme, takže teď 14. Také nehlasujeme o tomto návrhu. Tak 124, kde je pro? Proti? Přijato. 125, kde je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 126, pro? proti, zdrželi se přijato, 127 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 128 bude pro, proti, přijato, kompromis 9, kde pro, proti, přijato, Mko 8, kde pro, nebo to odpadá, ten další také odpadá, Nyní 73. Kdo je pro? Proti? Přijato. 131. S ústním pozměňovacím návrhem první část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Teď 135. Kdo je pro? Proti? Přijato. 136. Kdo je pro? proti, zdrželi se přijato, 137 pro, proti, to není jasné, hlasujeme elektronicky, hlasujte, všichni hlasovali, končím hlasování, přijato. Kompromis 10 pro, kdo je proti, přijato, 140, kdo je pro? nebo to vlastně odpadá, 141, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato, 143, kdo je pro, proti, přijato, agri 11, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato, 15, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato, pozměňovací návrh 1, kde pro, proti, přijato, dvojka, kde pro, Proti? Přijato. Trojka. Kdo je pro? Proti? Drželi se přijato. Čtyřka. Pro. To odpadá. není pětka. Proti? Přijato. Šestka. Kdo je pro? Proti? Přijato. Sedmička. Kde pro? Proti? Přijato. Návrh 8. Kde pro? proti, zdrželi se přijato, devítka, kdo je pro. Ověříme to. Dobře. Hlasujeme osmička Renate Somere. Hlasujeme. Všichni hlasovali. Končím hlasování. Přijato. Devítka, kdo je pro? Proti? Drželi se přijato. Desítka, kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Jedenáctka, pro? Proti? Přijato. Dvanáctka, kdo je pro? Proti? Přijato. Třináct, pro? Proti? Přijato. Čtrnáct, pro? Proti? přijato 15 pro, proti, přijato 16 pro, proti, přijato 17 pro, proti, zdrželi se, přijatý, sedmičku se ověříme, prosím. Haben alle abgestimmt? Abstimmung ist geschlossen.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 Proti? Zdržel se, je to zamítnuto. 34, kdo je pro? Proti? Zdržel se, zamítnuto. 35, kdo je pro? Proti? Zdržel se, je to přijato. 36, to odpadá. 37, pro? Proti? Zdržel se, přijato. 38, pro? proti, zdrži, zdrželi se zamítnuto 39 pro, proti, zdrželi se přijato 40 pro, proti, zdrželi se přijato 41 pro, proti, zdrželi se přijato 40 a tak 41 kontrolujeme elektronicky. Hlasovali všichni. Hlasování je u konce. A je to přijato. 42. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. A omlouvám se, nebylo to jasné. Takže 42 také zkontrolujeme elektronicky. Hlasovali všichni. Hlasování je u konce. A je to přijato. A nyní se dostáváme k elektronickému závěrečnému hlasování, které tímto zahajuji. Hlasovali všichni. Hlasování končí. Blahopřejeme paní Ester Nelange. 58 hlasů pro, nikdo proti. A nyní se dostáváme k trestné činnosti poškozující volně žijící druhy.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 Hlasovali všichni, hlasování končí. Sedm nula. 47, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel, to raději prověříme elektronicky, takže 47 elektronické hlasování hlasovali všichni. Hlasování je u konce a je to zamítnuto. 46, kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 43 to bylo staženo, 44 a 45 společně. Kdo je pro? Proti? zdrželi si, není to jasné, takže budeme hlasovat elektronicky. 44 a 45 elektronické hlasování hlasovali všichni. Hlasování je u konce a je to přijato. 49, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 50 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 51 pro?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 zdržel se přijato 56, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se přijato 57, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se přijato 59, kdo je pro, proti, zdržel se přijato 60, kdo je pro, proti, zdržel se přijato 61, kdo je pro, proti, zdržel se přijato 62, pro, proti, zdržel se přijato 63, pro, proti, zdržel se přijato 64 pro, proti, zdrželi se přijato 65 pro, proti, zdrželi se přijato 66 pro, proti, zdrželi se přijato 67 pro, proti, zdrželi se přijato 70, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato 71 pro, proti, zdrželi se přijato 73 pro, proti, zdrželi se přijato, 72 pro, proti, zdrželi se přijato, 74 pro, proti, zdrželi se přijato, 75 pro, proti, zdrželi se přijato, 76 pro, proti, zdrželi se přijato, 78 pro, proti, zdrželi se, je to přijato, ne, není to jasné, takže 78 raději elektronicky prověříme. Hlasovali všichni. Hlasování je u konce a je to zamítnuto. 77, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. 79, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. 81, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. 82, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. 80. A tak to zkontrolujeme. 82 prověříme elektronicky. Hlasovali všichni. Hlasování je u konce. Dobře. Tak, 83. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 84. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 85. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 1. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 2. Pro?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 Přijato. A nyní budeme hlasovat o návrhu usnesení jako celku a sice elektronicky. Je to závěrečné elektronické hlasování, tím toho zahajuji. Hlasovali všichni. Hlasování u konce. 57 pro, 2 proti, 0 eh, poslanců se zdrželo, to znamená, že blahopřejeme eh, autoru usnesení a pro dnešek tedy Eh, končím zasedání výboru a uvidíme se. Eh, uvidíme koordinátory zítra v 9 hodin. Všichni ostatní přijdou v 10 společně s paní komisařkou Conny Hedegaard. Takže vám přeji pěkný večer a těším se zítra na viděnou.